señorías el primer punto que vamos a tratar es la pregunta oral a la eh, Vážení přátelé, eh, máme tady otázku na komisi týkající se volného pohybu pracovníků. Je dočasné omezení přístupu rumunských a bulharských občanů eh, k trhu práce v Evropské unii. Jako první dostává slovo eh, paní Plum, která přednese otázku. Vážený pane komisaři, eh, Vážení kolegové, prezentace stavu Unie eh, ze strany pana předsedy komise Barroso. Tady jsme slyšeli, že zvýšení zaměstnanosti je klíčovou otázkou pro celou Unii. Navíc jsme všichni Eh, prohlásili naši podporu zaměřenou na úsilí eh, dosáhnout eh, cílů Evropské unie, které se týkají snížení chudoby a zvýšení zaměstnanosti. Dnes budeme schvalovat hlavní směry a proto jsme přizvali radu, aby vzala tyto hlavní směry v úvahu. Pane komisaři, jestliže skutečně budeme chtít dosáhnout těchto cílů, budeme-li skutečně chtít, aby Evropa se stala, měla vůči roli v konkurenceschopnosti a jestliže skutečně chceme, aby mm, Evropa působila ve prospěch svých občanů, pak práva na mm, volný pohyb eh, pracovníků je něco zásadního. Volný pohyb mm, pracovníků je jedna ze základních svobod naší unie a silný jednotný trh může být dosažen pouze e, absolutním otevřením e, trhu práce podle sdělení e, komise z listopadu 2008. Mobilita a proudy zaměstnanců měly pozitivní dopad na ekonomický růst v Evropské unii. Mobilita rumunských a bulharských zaměstnanců měla dobré pozitivní dopady na ehm, hostitelské země, bez, aniž by ehm, významným způsobem negativně ovlivnila mzdy nebo pracovní příležitosti, eh, které eh, mají místní pracovníci. Ekonomická krize už nemůže být využívána jako záminka pro to, aby ehm, byla ponechána tato omezení na trhu práce. Zachování takovýchto omezení pouze eh, bude demotivovat rumunské a bulharské zaměstnance, takže už pak nebudou rozvíjet lukrativní možnosti na území Evropské unie a eh, bude to také omezení právních eh, ustanovení, které se týkají potřeby získat pracovní povolení. Jediným důsledkem potom bude více ilegálních pracovních míst a ilegálních pracovníků. Popření veškerých a popření veškerých práv, které vyplývají z evropského systému zaměřeného na koordinaci eh, sociálního eh, zabezpečení. Eh, Rumunsko a Bulharska si myslí, že v současném ekonomickém kontextu by se měly zrušit jakékoliv bariéry pro proudy bulharských a rumunských pracovníků a to by také zvýšilo kapacitu, takže budeme moci dostat vám, které stojí před námi. Pane komisaři, měla bych otázku. Chci, aby tato komise, Evropská komise, byla spojencem. Chci, aby komise poskytla eh, institucionální podporu. Takže má otázka zní, jaká opatření eh, chcete učinit eh, k tomu, aby ty členské státy, které stále aplikují mm, tato omezení, aby tato omezení vzdala. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan komisař Dali. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, volný pohyb pracovníků je základním principem v Evropské unii. Spolu s volným pohybem zboží, služeb a kapitálu je to pilířem jednotného trhu a přispělo to k tomu, eh, že eh, evropská integrace se stala úspěchem. Jak si jistě jste dobře vědomi, eh, prvních sedm letech členství, po několik prvních let členství Rumunská a Bulharska, bulharští a rumunští pracovníci nemohou zcela ještě profitovat z volného pohybu. Ehm, jsou tady dočasná omezení, totiž, ehm, která platí tak jak to bylo i zakotveno také v přístupové smlouvě. A jiné státy mohou zdržovat tento proces a mohou, tak to se bude trošičku zabránit tomuto volnému pohybu. Rumunští, a když se Rumunsko a Bulharsko připojilo k Evropské unii v roce 2007, 10 z 25 členských států se rozhodlo otevřít trhy práce pro bulharské a rumunské pracovníky. Dnes se toto číslo zvýšilo na 15 a pouze 10 členských států i nadal používá omezení omezení. Ehm, je zapotřebí eh, říct, že mezi těchto deset členských států eh, několik aplikuje trošku méně striktní omezení ve srovnání ehm, s těmi omezeními, která tady existovala, než Bulharsko a Rumunsko vstoupilo do EU. Je důležité uvědomit si, že toto rozhodnutí zdali aplikovat dočasná ustanovení a omezení eh, týkající se přístupu k trhu je čistou zodpovědností ehm, dotčených členských států. Komise mm, nemá, žádnou formál, nemá hrát žádnou formální roli. Ale eh, komise eh, v zásadě je ve prospěch mm, toho, aby tady existoval plně, plně svobodný volný pohyb. Komise vždycky pracovala na tom, aby zajistila to, že členské státy, které aplikují omezení, aby mm, to mm, vše bylo ale v souladu se ustanovením ve smlouvě. Komise opakovaně pod, vždycky potrhovala, že tato dočasná omezení, že jsou to omezení skutečně dočasná a že členské státy by postupně měly otevírat své trhy práce místo toho, aby pozdržovali tento volný pohyb zaměstnanců z těch těchto zemí. Ehm, ve zprávě eh, o fungování dočasných eh, omezení eh, se ukazuje, že mobilita trhu ehm, ehm, podle rozšíření z roku 2004 a 2007 měla pozitivní dopad na ekonomiku a také navýšila poptávku. Tyto nálezy zjištění zůstávají platné i v současné ekonomické krizi. Komise i nadále bude pokračovat, bude povzbuzovat členské státy, aby znovu prošetřili situaci v této oblasti, včetně včetně toho, eh, že se bude vždy odkazovat na výsledky této zprávy. Neexistuje detailní informace, která by se týkala konkrétních dat sociální situace pracovníků, kteří přicházejí ze členských zemí, které nedávno vstoupily do EU není přesně eh, eh, jasný tento počet ze zpráv z roku 2004 a 2006 tady komise říká, že omezení pohybu ne vždycky, že toto vždycky že by měla být učiněna nová eh, opatření a ještě eh, navíc dočasná, eh, dočasná takto ustanovení mohou totiž podkopávat některé standardy. Ukázalo se, že rozšíření přispělo k lepší situaci. Tady dříve existovali neregistrovaní zaměstnanci, kteří přicházeli z nových členských států. Existuje také důkaz, že pracovníci z nových členských států provozovali neregistrované práce ve zemích starých členských členských eh, států. Toto říká se, že bylo řečeno, že jsou, eh, je tady poptávka a eh, nabídka a omezení volného pohybu může pozdržet i jiná ustanovení. Komise nemá v úmyslu dále zadávat studii o životních podmínkách pracovníků v Rozumunska a Bulharska nebo o dopadu těchto omezení na domácí trh. Víme, že existuje nedostatek informací, je obtížné možné pozbírat takováto data. Ovšem, otázka pracovníků z Rumunska a Bulharska bude co nejšířeji pokryta v, komise má v úmyslu učinit analýzu o fungování dočasných omezení a dopad na rumunské a bulharské pracovníky. Bude se zabývat dočasnými e, omezeními, protože tyto země o tuto analýzu požádaly. Komise i nadále bude e, posilovat různé e, aktivity ve spolupráci s členskými státy. Eh, komise chápe, eh, že skutečnost, že bulhorští a rumunští zaměstnanci jsou stojí před omezeními, eh, může být vnímáno jako diskriminace. Chtěl bych podtrhnout, že dočasná, dočasná ustanovení byla aplikována v době po rozšíření. Dočasná, dočasná ustanovení Eh, se vztahují nejenom na bulharské a rumunské pracovníky, ale také na pracovníky z osmi z deseti členských států, které vstoupily do EU v roce 2004. Rovněž by mělo být zmíněno, že dočasná ustanovení mají být eh, flexibilnější, tak aby členské státy si mohly rozhodnout, kdy hm, aplikovat volný pohyb hm, eh, pracovníků ve světle nebo na pozadí situace na jejich trhu práce. Tato Ehm, bylo tady ještě pozdrženo nový zákon o volném pohybu pracovníků. Ovšem, ehm, diskriminace, kterou pocití rumunští a bulharští zaměstnanci, kteří nemohou volně pracovat v deseti členských státech, které ještě aplikují tato omezení, neznamená diskriminaci v právním slova smyslu. Ehm, přestože článek 18 smlouvy o fungování Evropské unie zakazuje diskriminaci na základě národnosti, přesto tady existují určitá ostanovení, která jsou zakotvená v jiných smlouvách EU. Tato dočasná ustanovení která jsou zakotvena v přístupové smlouvě, eh, eh, vyplývají z těchto opatření. Eh, dočasné omezování trh, přístupu k trhu práce na základě dočasných omezení proto není, neodporuje právu e Evropské unie. Děkuji, pane komisaři. Nyní se dostáváme k řečníkům za jednotlivé frakce. Za EPP má na tři minuty slovo pan Mann. Děkuji, pane předsedo. Ta sedmiletá přechodná doba k plnému svobodného pohybu, která platila pro členské státy, které vstoupily v roce 2004, tak toto lhůtu využilo maximálně Německo a Rakousko pomocí toho režimu 2 plus 3 plus 2 pro Bulharsko a Rumunsko a Německo. Zde máme fázi od 2009 do 2011. I zde se hodláme využít toto plně. Pan Dali poukázal na to, že existuje 10 členských států, které ještě zavádějí omezení, a to ne bez důvodu, protože existují různé zkušenosti v jednotlivých členských státech. Nikdy to není diskriminace. Správně jste poukázal na článek 18. Je to vždy časově omezeno, je to postupné jakési zvykání si na novou situaci. To je důležité politické rozhodnutí. Zjistili jsme, že pokud je předčasně otevřeme trhy, tak to znamená velké, velké nebezpečí pro pracovní trh, například pro skupinu dlouhodobě nezaměstnaní, tři pro lidi, kteří mají nízkou kvalifikaci, například v mém regionu v východním Německu. Je to taková situace. A proto je důležité, aby v Evropské unii i nadále byl regulován přístup k pracovnímu trhu, protože zde máme různé zkušenosti v různých státech. Požadavek, aby komise zadala studii o takzvaném pozitivním dopadu nelegálních pracovních sil z Bulgarska a z Rumunska, je zcela nesprávným přístupem. Pokud nelegální pracovníci porušují platné právo, tak takovéto porušení práva nelze zkrášlovat eh, statistikami, i když jsou třeba pěkné. Já jsem pro přísné pod kontroly, abychom bojovali proti černé práci, proti ilegální práci, protože toto dlužíme legálním pracovníkům. A dále máme před sebou další společný důležitý úkol, totiž od roku 2012 se musíme věnovat volnému pohybu pracovníků, analyzovat šance a rizika. Musíme diferencovat, dívat se na fakta a vést kvalifikovanou podrobnou diskusi. Pouze tak můžeme zabránit tomu, aby došlo k jakému vyloučení určitých skupin a tímto zabráníme tomu, že bychom pracovali proti sobě místo na místo, abychom pracovali společně. To je jasná pozice EPP. Již v roce 2009 jsem se ptal komise, zda má jakési data o tom, jakým by byl dopad plného svobodu, svobodného pohybu pracovníků. Komise řekla, že Svobodný pohyb je vždy pozitivní a nemá žádné negativní dopady na pracovní trh. Promiňte, pane komisaři, ale to nestačí. Vy jste samozřejmě ještě tehdy nebyl v úřadu, ale chci říci, že eh, vlastně vy, vašeho, vaše oddělení může přispět velkým způsobem skutečnostmi a také tím, že bude diskutovat. Tak, abychom měli odpovídající podnazky v starých i nových členských zemích. Děkuji panu Manovi Děkuji a nyní pan Kalfin za SAD. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, já bych byl velice rád, abychom využili této diskuze k tomu, abychom vyslali signál vládám členských států, které stále ještě omezují přístup bulharských a rumunských občanů do svých zemí, aby tyto, tato omezení mohla být co nejrychleji odstraněna. Je to proti principům EU, proti volnému pohybu osob. E, zároveň otevřený trh je mnohem lepší pro celou Evropskou unii. E, v oblastech, kde není dostatek expertů, e, je důležité, aby zde existoval volný pohyb osob. Například bulharští a rumunští doktoři odcházejí do jiných zemí a tím dochází k problémům. V některých oblast, oblastech Bulharska řeší to ale problémy v některých odlehlých e, částech, například Francie či Velké Británie. Zaměstnanci z celé řady členských států jsou kteří odcházejí z našich zemí, jsou velmi kvalifikovaní pracovníci. Nebo to jsou pracovníci, kteří pracují v ostatních zemích, v místech, kde by místní pracovníci pracovat nechtěli argumentovat tím, že naše občané v jiných zemích pracují za nižší peníze, to je zcela populistický nepřijatelný argument. Naši pracovnice pracují tím, aby ušetřili peníze, proto aby ušetřili peníze, aby živili své rodiny. Existuje zde ale mýtus, že tito občané pracují za výrazně nižší, nižší platy. A to můžeme doložit údaji Evropské komise. Ukazuje se, že lidé pracující v zahraničí po vstupu Evropské unie v našich zemích, jejich počet vzrostl ze žádná celá 2% na žádná celá 5%, což není výrazné. Omezování vstupu na pracovní trh je nepřijatelné. Otevření trhů je cestou ke transparentnosti, je to něco, co nám pomůže, eh, především našemu hospodářství a je to také dobré pro sociální systémy členských států. Očekáváme, že komise poskytne dostatečné informace. Děkujeme panu Kalfinovi, nyní paní Valean. Děkuji, pane předsedu. Pane komisaři Dálí, vážení kolegové. Já jsem spokojená s tím, že pan předseda Barroso v úterý řekl, že prohlubování jednotného trhu je jeho prioritou. 24 let po jednotném evropském aktu a 18 let po jeho naplnění jednotný trh stále ještě není dokončen. Já bych chtěla říci, co řekl um, pan Barroso. Jenom 8% malých a středních podniků v EU obchoduje přes hranice. Zpráva Monty poukazuje na 150 překážek v EU, které brání volnému pohybu osob a služeb a zboží. Podle mého názoru tento takzvaný jednotný trh eh, je naprostou iluzí. Pan Barroso se nám nyní snaží před, eh, prodat myšlenku jednotlé, jednotného Evropského aktu. Ale podívejme se do historie. Pokud chceme vytvořit jednotný trh, který bude vycházet z volného pohybu osob, zboží a kapitálu, pokud se chceme vyhnout protekcionismu, pokud chceme být nejkonkurenceschopnější ekonomikou a posilovat hospodářský růst, poté naší hlavní prioritou musí být, abychom odstranili a překážky pro volný pohyb osob vůči Bulharsku a Rumunsku. A tyto překážky vycházejí z nacionalistických obav. Některé členské státy se rozhodly eh, zavést eh, přechodná opatření, ale eh, ta prodlužování těchto opatření musí vycházet z hospodářských údajů, ze spolehlivých údajů. Možnost narušení trhu těchto zemí musí být řádně prověřena, prověřena a musí se zakládat na faktických zjištěních je nutné, abychom nyní jednali, abychom nyní odstranili tuto překážku, tento ekonomický protekcionismus a nacionalismus. Děkuji. Děkujeme paní Valean nyní za jednotnou, jednocenou levici, severskou levici. Jedna minuta a půl, pan Tavaris. Nož, eh... Děkuji, pane předsedo. Zde v parlamentu jsme velice mnoho hovořili o volném pohybu osob a také s ohledem na Rumunsko a Bulharsko. A to nejen s ohledem na pracovníky, ale také s ohledem na Romy. Trochu jsme se ztratili v právních detailech této otázky. Zákon je pouze jakýmsi minimálním rámcem pro evropský, pro evropský duch, který se zde v rámci Eh, svobodného pohybu snažíme a je to vlastně takový výraz svobodného pohybu. Zde vidíme snahy použít to zákona proti duchu Evropské unie. Jsou zde snahy nalézt jurisprávní omluvy pro to, abych bylo možné omezovat volný pohyb osob. My ovšem bychom měli požadovat nejen splňování a naplňování evropských zákonů, ale také evropského ducha, ducha Evropské unie. Komise řekla, že členské státy mají svá práva, a nemůže nic dělat. Ovšem komise by měla postupovat mnohem rozhodněji a bránit právo volného pohybu. USA či Brazílie a my s nimi konkurujeme, mají volný pohyb uvnitř svých území a jsou schopni mnohem rychleji reagovat na krize také díky tomu, že jejich pracovníci se mohou po jejich území volně pohybovat. A my v Evropě nejsme schopni tak rychle na krize reagovat. Vždy, když se jedná o svobodný pohyb kapitálu, tak je vše v pořádku a je to možné. A u svobodného pohybu osob to možné není. Děkuji. Další řečník, bude to pan Button na dvě minuty, prosím. Tato otázka eh, se zde otevírá. Eh, volný pohyb eh, pracovníků je ve prospěch ekonomik členských států a nemá vážné negativní vedlejší účinky na jejich trhy práce. Americká ekonomika, ta, a bývalý, předseda, bývalý prezident říká, není eh, tady důvod se obávat, eh, jestliže eh, poptávka neklesá. V roce 2003 studie, která byla zveřejněna holandskou vládou, řekla, HDP se zvýší, ale tento navýšení se bude připisovat migrantům. Cel takový příjem bude malý a možná by mohl být i negativní zpráva z Velké Británie o ekonomické záležitosti z roku 2009 říká, přestože je to možná jen teorií, tak si myslíme, že neexistuje systematický empirický důkaz, který by říkal, že migrace vytváří dynamický eh, příspěvek pro obyvatelstvo ve Velké Británie. Nekontrolovaná, neomezená integrace do Velké Británie Británie znamenala, že mzdy domácích pracovníků byly sníženy, zatímco náklady na živobytí šly nahoru, protože tady existovala zvláštní poptávka na bydlení. Lidé, eh, kteří byli na konci eh, této hierarchie, ti to na vlastní kůži zažili. Masivní imigrace levných pracovníků, eh, ta může třeba na pomoci rozvinutým ekonomikám v zemích, které mají obrovské rezervy a přírodní eh, nedotčené zdroje, jako třeba USA v 19. století. Ale bude to mít eh, opačný dopad na eh, postindustriální ekonomiky jako Velká Británie, jak se již ukázalo. Vlády by měly ochraňovat zájmy svých vlastních občanů v prvé řadě a potom napomáhat ostatním zemím, aby si rozvíjeli vlastní ekonomiky tím, že schválí mezinárodní obchodní politiku, tak jak to dělávala Velká Británie, než jsme se přidali do Evropské unie. Proto jedinou rozumnou politikou pro Velkou Británii je nezávislá, je tedy v, je, je eh, věřit těmto, tomuto systému. Děkuji. Nyní na tři minuty. Dostáváme se k dalším řečníkům. Eh, na tři minuty pan Ungereu. Děkuji, pane předsedo. Současná hospodářská krize si vyžaduje jasná rozhodnutí, abychom dokončili jednotný trh. Pokud nejsme připraveni otevřít naše trhy, včetně pracovního trhu, všem občanům EU, poté skutečně ztratíme. Nedávné studie provedené Evropskou komisí poukazují na to, že otevření našeho trhu, a, a, že z otevření budeme profitovat a že obavy eh, z pohybu pracovníků eh, jsou zbytečné. Znovu a znovu se ukazuje, že tato panika není opodstatněná. V roce 2006 britští občané, britští experti eh, odhadovali, že na 300 tisíc Rumunů přijede do Velké Británie, aby tam pracovali. Ale nic takového se nestalo. Skutečnost je taková, že není žádná žádný důvod pro to, abychom nadále měli překážky pro bulharské a rumunské pracovníky. V minulosti se ukázalo, že pracovníci eh, z východních zemí eh, zaplňují prázdná místa na pracovních trzích západních zemí a pracují v oblastech, eh, kde místní pracovníci pracovat nemohou nebo nechtějí. Není nemá smysl obávat se toho, že by pracovníci z východu jezdili na západ proto, aby zneužívali sociálních dávek. A obě země, Bulharsko i Rumunsko, mají eh, velmi vzdělané pracovníky. Pokud Evropská unie chce plně využít svých zdrojů v, té, v tomto období krize, poté politická důvěra a ekonomická otevřenost musí být mezi členskými státy skutečně vytvořena. Před dvěma dny zde hovořil předseda Barroso řekl, buď spolu poplaveme, nebo každý zvlášť se potopíme. Abych to řekl jinými slovy, buď budeme spolupracovat, anebo, buď budeme společně pracovat, anebo budeme společ, každý zvlášť nezaměstnaný. Děkujeme panu Ungureanu. Nyní má na jednu minutu slovo pan Kirilov. Pane předsedo, zpráva komise jasně ukazuje, že poptávka a nabídka práce určují eh, to, kde lidé budou pracovat, eh, spíše než eh, nějaké překážky. Ukazuje se, že je nepravděpodobné, že by pracovníky z Bulharska a Rumunska zaplavily západní trhy. Naopak současná situace vede k tomu, že celá řada lidí pracuje nelegálně a tito lidé jsou pak zneužíváni pokud by mohli pracovat legálně, potom by platili v dané zemi také eh, daně. Samozřejmě důležitou otázkou v tomto kontextu je, je také nediskriminace a ost, ochrana eh, základních práv každého pracovníka Evropské unie. A v ve zprávě se ale ukazuje, že některé členské státy tyto základní principy nedodržují. Na závěr bych chtěl zdůraznit, pane předsedo, něco, co je velice důležité. A to je, že Tolerovat to, že existují občané druhé kategorie, to je něco, co eh, spochybňuje integritu Evropské unie jako celku. Děkuji panu Kirilovovi, není dvě minuty paní Parvanová. Gospodin předsedatel, uvažujeme gospodin komisar, uvažujeme kolegy. Pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové, jestliže mluvíme o Evropské unii a jednotném evropském trhu, tak bychom neměli eh, zachovávat umělá omezení na tomto trhu. Každý občan má právo pracovat na území jiného členského státu. A pokud existují omezení, pak to je proti ehm, právům těchto občanů. A proto bychom měli dělat vše, co je v našich silách, abychom se vyhnuli vytvoření eh, kategorie, druhé kategorie občanů. A proto je na čase, abychom odstranili eh, tato omezení. A proto eh, se obracím na komisi a vyzývám ji učinit opatření, která budou zaměřená na větší otevření trhu práce eh, pro regulárně pracující zaměstnance z Rumunska a eh, Bulharska, aniž by samozřejmě byly omezovány eh, podmínky na domácí trhu práce. Zaměstnanci, pracovníci z Bulharska a Rumunska jsou připraveni Eh, se přestěhovat a pohyb, pohnout se eh, dál, když hledají eh, lepší budoucnost. Tento pohyb pracovníků je vlastně pozitivní, toto bylo doloženo. A proto vyzývám komisi, aby učinila aktivní kroky, tak aby tyto bariéry byly odstraněny a měli bychom trvat na tom, že tato omezení už nebudou prodloužena. A proto bych ještě jednou ráda potrhla, že evropští občané jsou skutečně nejcennějším um, aktivem, které v Evropské unii máme. Děkuji, paní Parvanová. Děkuji a nyní pan Veržia. Děkuji, pane předsedo. Francie je bohužel mezi těmi deseti zeměmi, které omezily svobodný pohyb rumunských a bulharských pracovníků. A já si vzpomínám, že právě Francie prosila o to, to omezení a prosila o to, aby to opatření bylo tedy rozšířeno právě na rumunské a bulharské pracovníky. Francouzská vláda byla samozřejmě nedůvěřivá vůči občanům z těchto dvou zemí. A tehdy vlastně došlo k vytvoření jakého toho si právního arzenálu, proto aby bylo možné vykázat občané eh, těchto zemí z Francie. Svobodný pohyb je jedním ze základních principů Evropské unie. To zde velice často opakujeme. Opakujeme zde také naši spojení s lidskými právy. Pane komisaři, jak je možné, že, že se ženami a muži se zachází hůře než se službami a s kapitálem? Pane komisaři, proč tedy komise se stejným sesazením nepracuje na tom přesvědčit členské země, aby odstranili tyto překážky tak, jak to dělá i v jiných oblastech. A dále chci říci, že státy nejsou těmi, kdo diskriminují pracovníky. Děkuji, paní Veře, a nyní na tři minuty paní Ivanova. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Evropský parlament prostřednictvím své práce vždycky prosazoval zájmy evropských občanů. Něčina z nás se, myslím, shodne na tom, že diskriminace na základě čehokoliv nemá své místo v Evropské unii. Je to něco, co Evropská unie nechce mít. A my něco takového nechceme vidět v Evropské unii, ve které budou vyrůstat naši děti. Přístupové smlouvy pro Bulharsko a Rumunsko stanovují určité překážky pro pracovníky z těchto zemí. Jedná se ale o určitou formu diskriminace. My hovoříme o tom, že s Romy by se mělo nakládat eh, řádně, ale zároveň zavímáme, zavíráme oči před tím, že pracovníci z dvou členských států Evropské unie nemohou pracovat v ostatních zemích EU. Já chci reagovat na to, že studie Evropské komise poukazuje Eh, na to, že ostatní členské státy profitují z toho, když pracovníci z ostatních zemí mohou pracovat na jejich pracovních trzích. My si musíme vybrat, vážení kolegové, více integrace nebo méně integrace. Musíme se vydat ale jednou jasnou cestou. Chceme silnou a sjednocenou Evropu, ale musíme respektovat základní práva, základní svobody a základní hodnoty EU. A svoboda pohybu, volný pohyb osob je jednou z těchto základních hodnot. Diskriminace nesmí mít své místo v EU. Já bych chtěla apelovat na Evropskou komisi, aby více spolupracovala s těmi členskými státy, eh, které zavedly překážky, tak, aby bylo možné tyto překážky pro naše občany odstranit. To by pomohlo také oživení evropské ekonomiky. Pomohlo by to také nám všem. Mohli bychom se a pak podívat do očí našich občanů a říci jim, že v Evropské unii 21. století není diskriminace. Mnohokrát děkujeme paní Ivanové. Nyní jedna minuta a půl paní Jotová. Уважаеми господин председател, Vážený pane předsedo, pane komisaři, kolegové, je zřejmé, že Bulharsko a Rumunsko um, um, tady vytvářejí, doložili, že obavy z jejich velkého proudu do evropských zemí byly nesprávné. Méně než 1% bulharských pracovníků se pokouší najít místo někde jinde. I v době ekonomické krize eh, se tendence nezměnila. Je eh, zjevné, že eh, lidé by migrovali tam, kde budou vyžadovány jejich kvalifikace. A členské státy, které eh, kladou mm, omezení, eh, tam je mm, zaměstnanost mnohdy větší než mm, v Bulharsku. Navíc tato omezení eh, smlují šedou ekonomiku. Například v Holandsku pracovní, počet pracovníků z Rumunska a Bulharska se zvýšil o 8 Tato omezení totiž nevyřeší problémy nezaměstnanosti v Evropě. Takže vyzývám Evropskou komisi, aby vyzvala o něch 10 členských států a aby je požádala o přeskum těchto omezení. Potřebujeme diskuze, v radě a vy můžete dát podnět. Očekáváme od vás nejen to, že budete naším spojencem, ale eh, že eh, navrhnete konkrétní opatření, která mají být učiněna. Vy jste strážci eh, smlouvy, takže byste neměli dovolit dvojí standard. Děkuji. A slovo má na dvě minuty paní Weber. No, když jsem poslouchala vaši odpověď, tak jsem eh, se rozhodla zapomenout tento dokument a chtěla bych pohořit také v angličtině. Za prvé, protože si myslím, že eh, bychom rádi, abyste pochopil eh, toto a za druhé, protože si myslím, že v této místnosti, tato, spož, tato pozdní diskuze asi většinou rumunštinu, a bulharštinu. Vy jste řekl, že v několika studiích, několik studií ukázalo, že po eh, přístupu eh, eh, zemí z východní a střední Evropy problémy nebyly v zemích, kde lidé byli, kde tito pracovníci byli přijati. Je to opačně. V podstatě měli pozitivní vliv, HDP se zvýšil takže není tady důvod k obavám jakéhosi přílišného proudu těchto eh, pracovníků do těchto zemí. A skutečnost, že jste zmínil, že i jiné eh, země, kromě Rumunska a Bulharska, eh, toto není pro nás žádnou velkou útěchou, spíše je tomu opačně. Ukazuje to, že je to diskriminace ještě více, se týká více evropských občanů. Byla jsem překvapena vaší odpovědí, když jste říkal, že to závisí na členských státech státech. Pokud jdeme moci hovořit o jednotném trhu, aniž bychom se zmínili o eh, trhu práce a jestliže všichni připustíme, že toto je eh, základním právem, tak jak je možné, že to pak závisí na členském státech, když víme, že eh, uplatnění základních práv je v kompetenci Evropské unie a nebude to se aplikovat princip subsidiarity. Takže upřímně řečeno si myslím, že komise by měla daleko více přesvědčovat členské členské státy, aby upustili od těchto omezení, která vlastně jsou nedůstojná pro Evropskou unii. Děkuji paní Weberové a nyní má slovo na minutu a půl paní Tikau. děkuji, mnohokrát děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Volný pohyb osob je jedním ze základních principů Evropské unie jednotný trh eh, se zakládá na volném pohybu pracovníků a pracovní mobilita je základní podmínkou pro eh, hledání práce. Eh, není možné, aby se používaly překážky pro pohyb pracovníků z Rumunska a z Bulharska. Chtěla bych také říci, že členské státy by měly upřednostňovat a pracovníci z ostatních zemí EU před pracovníky ze třetích zemí omezení, a která existují vůči pracovníkům z Rumunska a Bulharska, povedou jenom k sociálnímu dumpingu. Je třeba chránit ale jak migrující pracovníky, tak eh, domácí pracovníky. Země, které se tále ještě mají překážky vůči pracovníkům, ale čelí požadavkům podniků, aby tyto překážky odstranili. Ukazuje se, že podniky chápou, že zrušení takovýchto překážek je pozitivní pro každého, protože potom každý z těchto pracovníků bude platit do sociálních systémů, bude platit eh, daně a tak dále. Evropská unie má 500 milionů občanů. Je třeba, abychom respektovali práva jich všech. Chci vyzvat komisi a členské státy, aby ukázali svoje jasné politické odhodlání odstranit veškeré překážky pro volný pohyb pracovníků. Děkujeme nyní na jednu minutu paní Ivan. Domnule președinte, Pan Ivan. Domnule președinte, Děkuji, pane předsedo. Dnes zde hovoříme o problému a o řešení. Hovoříme zde ale o postoji, který pro mě je těžko pochopitelný, postoj komise. Hovoříme zde o a pohybu pracovníků. Ale je třeba mít na paměti, že, zde, že v západní Evropě dochází ke stárnutí eh, populace. A toto stárnutí populace se kompenzuje do značné míry a přílevem pracovníků eh, z východních zemí a mnoho lidí cestuje z východních zemí, aby pracovali na západě a, a v zaměstnáních, a která místní lidé nechtějí dělat. To znamená, že západu evropské problémy eh, řeší lidé z východu. Je těžké pochopit postoj komise, protože je třeba řešit tento problém a mít na paměti práva těchto pracovníků. Nyní není příliš jasné eh, pro eh, zúčastněné strany, eh, co se stane, co se děje s lidmi po té, co se vrátí do zemí původu. Mnohokrát děkujeme panu Ivanovi. Jedna minuta a půl paní Kretu aa cum s a spus aici la aproape patru ani de la aderarea la uniunea europeană. vážený pane komisaři čtyři roky po co rumunsko a bulharsko vstoupily do evropské unie stále stojíme před touto bariérou která eh, nejenom popírá evropský projekt ale ignoruje také pozitivní dopady eh, na trh práce, eh, který sebou přinesl vstup Bulharska a Rumunska do EU. Volný pohyb pracovníků je základním principem. A údaje, o kterých jsme tady slyšeli, pouze potvrzují absurdní, e, absurdnost těchto opatření. Západní Evropa e, má e, nedostatek pracovníků v některých oblastech a migrace pracovníků je nezbytným řešením. Tento týden jsme diskutovali o situaci Romů ve Francii. Tato krize, té jsme se mohli vyhnout, kdyby tito lidé byli, kdyby jim bylo umožněno najít pracovní místo a kdyby tito pracovníci nebyli drženi na na periferii společnosti. Někteří lidé si myslí, že mohou vyřešit krizi tím, že eh, budou eh, aplikovat policejní opatření. Toto je nedostatek realismu a pokrytectví, eh, žebrát, žebrání, zločin. Toto všechny problémy jsou důsledkem chudoby, mimo jiné. Jediným životaschopným řešením je mít rovné, nediskriminační zacházení se všemi občany Evropské unie. Děkuji. Nyní se dostáváme ke Catch the Eye. Nyní na jednu minutu má slovo pan Mikolášik. Muchas gracias, señor president. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, kolegové, kolegyně. Mnoho zpráv a statistik ukazuje, že volný pohyb pracovníků je prospěšný pro naši ekonomiku a nemá žádné negativní účinky na pracovní trh. Já osobně se domnívám, že nejvyšší možná míra svobody pohybu eh, a pracovníků je důležitá ve všech členských státech a měla by platit pro všechny pracovníky v EU. To je nevyhnutelná podmínka pro homogenní fungování vnitřního trhu. Musíme mít na mysli rovnost všech občanů EU a proto podporuji otevírání všech pracovních trhů pro všechny pracovníky, včetně pracovníků z Rumunska a Bulharska. Proto vyzývám komisi, aby nepodporovala prodlužování současných opatření, která se vztahují na tyto pracovníky. Uvedený postup by podle mého názoru nebyl v souladu se smlouvami o EU, a se smlouvou o fungování EU a nebyl by ani v souladu s právně závaznou chartou listiny, listiny práv v článku 45 se stanovuje, že každý občan EU má právo na svobodný pohyb a pobyt v zemích EU. Děkujeme panu Mikulášikovi, nyní paní Basesku. Pane předsedo, Pane komisaři, ráda bych vyjádřila naději v to, že omezení eh, přístupu rumunských a bulharských eh, pracovníků na trh práce v Evropě nebudou eh, zachovány po roce 2011. Myslím si, že bychom neměli dovolit, aby tady toto bylo, tyto obavy byly využívány politicky a aby se nadále ukládala omezení na volný přístup těchto pracovníků. Migrace pracovníků vedla totiž v dalším růstu v Evropské unii a měla jenom malý dopad na mzdy a nezaměstnanost liberalizovaných, liberalizovaných trhů. Navíc během krize mobilní pracovníci těch bylo více než hostitelských zemí a konečně, eh, když se podíváme na diskuzi o eh, otázce Romů ve Francii, tak si myslím, že je nezbytné, abychom i nadále eh, dělali studie a analýzy o integraci migrantů do nových členských, nových členských států. Měli bychom sledovat způsob, jak jsou přijímáni a jak se přizpůsobují národním standardům, zatímco tady práce budou liberalizovány. Děkuji paní Bačesku a nyní na jednu minutu paní Dantila. Pane předsedo, je naprosto nutné, aby politika Evropské unie týkající se volného pohybu pracovníků zohledňovala základní práva všech občanů, jak ze starých, tak nových členských států. Evropská unie musí okamžitě přijmout společný regulatorní rámec, který by se soustředil eh, na migrující pracovníky z východních zemí. Nemáme žádné sociální záruky pro tyto lidi a z tohoto důvodu celá řada pracovníků z východu eh, přijme jakoukoliv nabídku práce pro to, aby se mohli dostat na pracovní trh jiných zemí. Eh, pane komisaři, vaše instituce musí aplikovat pravidla na všechny členské státy a to stejným způsobem. Já odkazuji především na volný pohyb a pracovníků rumunských a bulharských občanů. Děkujeme nyní na jednu minutu paní Figueredo. Pane předsedo, vyhoštění občanů Bulharska a Rumunska, které provedla francouzská vláda ukazuje, do, jak daleko to již zašlo a jaký, s jakými omezeními se potýkají občané těchto zemí. Zde došlo k tomu, že vláda postupovala nepřípustným způsobem, týkalo se to přímo Romů. Francouzská vláda a ostatní vlády v Evropské unii říkají, že tato opatření jsou právem suverénního státu. Zde se dostává ke slovu opět neoliberální hlas kapitalismu tyto vlády jsou stop provádět politiku růstu, aniž by zohlednili práva pracovníků a sociální pokrok. Ale my přesně toto potřebujeme. Potřebujeme politiku, která nebude diskriminovat evropské občany. Děkuji paní Figueiredo a nyní na jednu minutu pan Kelly. Good morning, Pane, eh, předseda, pane komisaři, ano, mělo by to být základním právem pro všechny Evropany a mnoho pracovníků by mělo profitovat z této e, svobody. A mnoho mnoho zemí také už z toho profitovalo. V mé vlastní zemi e, e, jsme také hodně profitovali z pracovníků, kteří přicházeli z východních zemí. Byli velkým příspěvek a napomohli oživit ekonomice. Ale teďka ten velký tygr je mrtev a mnoho, zemí, mnoho lidí opouští zemi a mnoho lidí zase nemůže najít pracovní místo. Um, uh, když se na to podíváme z dlouhodobého hlediska, tak jediný způsob, jak zaručit uh, skutečnou um, uh, volný, skutečně volný pohyb pracovníků je um, rovná odměna napříč celou Evropskou unii a také společné sociální příspěvky. Toto je dlouhá cesta, zvláště v dobách této recese. A možná je pošetilo o tom mluvit, ale myslím si, že konečně toto je způsob, jak zaručit tuto situaci a jak zajistit svobodu, kterou tak dlouho chceme dosáhnout. Děkuji. Thank you, Mr. Kelly. Mnohokrát děkuji panu Kellymu. Pana Kelly, nemějte obavy, keltický tygr bude znovu oživen. Nyní na jednu minutu pan Jar. Ja, vielen Dank, eh, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo. Je správné, že volný pohyb pracovníků v Evropské unii je důležitým měřítkem pro dokončení Evropské unie. A správné je také to, že volný pohyb pracovníků v Evropské unii bude v blízké budoucnosti samozřejmostí. Ovšem, pokud stále ještě máme velké rozdíly v členských státech, zejména co se týče příjmů, tak prostě ta přechodná opatření nutná jsou. Pokud by šlo pouze o vytvoření důvěry mezi lidmi, tak samozřejmě takováto přechodná opatření jsou přesto důležitá. Jsou důležitá a jsou časově omezená. A zatím si stojíme. Ovšem, Samozřejmě by byla dobrá věcná diskuze, která by se točila okolo tématu prodloužení těchto přechodných opatření. Děkuji panu Jarovi a nyní má slovo pan komisař. Well, thank you very much. Mnohokrát děkuji. To conclude the... Na závěr bych chtěl říci, že Přechodná ustanovení existují proto, aby pomohla členským státům, aby se vyhly narušení pracovních trhů po přistoupení nových členských států, ale ne proto, aby se spožďovalo zavedení volného pohybu osob. Jak paní Parvanová řekla, a to nejdůležitější, co máme, jsou naši občané. A my se musíme snažit o to prosazovat volný pohyb osob, abychom měli skutečně pravý jednotný trh s prací. Pan Kalif rovněž zmínil příklady volného pohybu osob a já musím říci, že v současné době jsme svědky toho, že eh, někteří pracovníci odcházejí do jiných členských států, především kvalifikovaní pracovníci, a to je problém pro eh, členské státy, odkud pocházejí. Z tohoto důvodu je třeba také odstranit překážky co nejrychleji. Komise bude sledovat, jak členské státy aplikují přechodná opatření a zároveň se budou snažit podporovat spolupráci mezi členskými státy. Zároveň komise i nadále bude tlačit členské státy k tomu, aby zhodnotili svá rozhodnutí týkající se omezování přístupu na pracovní trh bulharských a rumunských pracovníků. Mnohokrát děkuji. Pane komisaři, děkujeme. Tímto se dostáváme na konec tohoto bodu a dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, a to je prohlášení komise o produktech sklonovaných zvířat v potravinové